Okay. I'm being told that Mr. Osman is a very short way. Bylo mi eh, řečeno, že pan Osman eh, je už na blízku, takže myslím, že můžeme začít schválením pořadu jednání a jestli nikdo nenavrhne změny, myslím, že můžeme schválit pořad jednání. Oznámení předsedkyně nejsou, takže můžeme přistoupit ke schválení zápisu jednání z 9. září. A jestli nikdo nemá nic proti, považujeme zápis za schválen. Tím se dostáváme k bodu 4 na našem pořadu jednání a to je výměna názoru z laureáty Sacharovovy ceny. Máme zde pana Saliha a Doufáme, že také Salih Osman eh, přijde za chviličku. Jsem velice ráda, že mohu eh, naše vzácné laureáty Sacharovy ceny přivítat, pana Osmana a pana Selima. To je první příležitost pro náš podvýbor eh, vám poděkovat za váš závazek obhájit lidská práva a demokracii. Jsem velice ráda, že jste mohli dnes přijít, abyste s námi debatovali. Oba dva máte za sebou eh, tvrdé vězeňské tresty, dlouhé. Byli jste z vězení propuštěni teprve před několika měsíci. Za poslední rok jak Sudán, tak Venezuela prošly velice kritickou dobou a dnes stojí před velkými problémy a výzvami. Eh, počátkem tohoto roku v Sudánu došlo k lidovému povstání a represím. To vedlo eh, ke svržení režimu eh, prezidenta Bašíra. V červenci eh, koalice opozice, protestních skupin a vojsko se dohodly, že budou sdílet moc na tři roky a potom se vrátí k plně civilní vládě. Tento přechod by měl ukončit vnitřní rozpory země a otevřít cestu eh, k eh, budování demokratických institucí, vládě práva a ekonomické obnově. Cesta je ale velice eh, nejistá. Doufáme, že dojde k zásadnímu zlepšení v situaci lidských práv, včetně v konfliktních regionech, co se týče Darfuru a dalších oblastí. Podobně jako Sudán i Venezuela byla předmětem eh, pozornosti Evropského parlamentu. Naše instituce schválila více než pět rezolucí. Ta tu poslední schválila v červenci letošního roku. V této rezoluci Eh, se eh, parlament odsoudil eh, <clears throat> brutální represi bezpečnostních sil a brutální, brutální kroky orgánů činných v trestní řízení, mučení, mimosoudní popravy a podporujeme šetření Mezinárodního trestního soudu, co se týče trestných činů spáchaných venezuelským režimem. Parlament vyzval radu, aby schválila další sankce, které by byly zamířeny na státní orgány, které odpovídají za eh, porušování lidských práv. Podle mezinárodních organizací existuje více než 7 milionů lidí ve Venezuele, kteří mají potřebu humanitární pomoci. 94 venezuelského obyvatelstva žije pod hranicí chudobu, chudoby a 70 dětí nechodí do školy. Jsem přesvědčena, že naši hosté, a s tím chci také přivítat pana Osmana, se s námi podělí o, e, své, e, o svůj vhled a o svou analýzu situace e, v Sudánu a Venezuele. Já teď dám slovo panu Salim Osmanovi. Děkuji vám, pane Osmane, za vaše stanovisko Eh, k situaci v oblasti lidských práv ve vaší zemi. Omlouvám se, vy jste eh, přišel o eh, můj úvod. Řekla jsem, že jsme velice rádi, že jste se dostavil na zasedání našeho podvýboru dnes. A já navrhuji, aby jste své úvodní poznámky omezili oba dva na 8 minut, jestli vám to nebude vadit. Děkuji, děkuji za tuto příležitost. opakovanou příležitost promluvit zde v Evropském parlamentu. Já jsem dostal prestižní Sacharovou cenu v roce 2007 a pravidelně jsem zván sem do Evropského parlamentu, abych hovořil eh, se zdejšími poslanci a s lidmi, kteří skutečně odpovídají za to, že sledují eh, ty případy porušování spravedlnosti na celém světě, ale zvláště v Sudánu. Když jsem obdržel Sacharovovu cenu a mohu některým z vás mohu připomenout, že tehdy jsem ve svém projevu hovořil o tom, že tu cenu jsem dostal jménem stovek eh, obhájců lidských práv v mé zemi, eh, kteří trpěli stejně jako já. Já jsem se dostal eh, z vazby, z poslední vazby, to bylo po páté, co jsem byl uvržen do vazby, eh, diktát, diktátorským režimem, který eh, trvá již 30 let. Dostal jsem se ven 11. dubna 2019. Ve vazbě jsem byl i v roce 2018 a jsem eh, velice šťasten a vážím si toho, že eh, Evropský parlament pokaždé, když eh, jsem byl ve vazbě, zasílal dopisy mé vládě s požadavkem okamžitého propuštění. Ani jednou z těch eh, pěti vazebních situací jsem eh, nebyl eh, obviněn z žádného trestného činu. A jediný důvod, proč jsem byl ve vazbě, byl ten, že jsem mluvil hlasem obětí milionů lidí, kteří trpěli politikou minulého režimu. Někteří z vás možná vědí, že od té doby, co vypukly vlastně eh, protesty v Darfuru v roce 2003. Více než 4 miliony lidí byly eh, násilím vyhnáni. Více, nebo nevím to úplně přesně, ale asi 600 tisíc lidí bylo zabito eh, plošným bombardováním z helikoptér a i útoky na vesnice, eh, které měly za následek zničení více než 15 tisíc vesnic v regionu Darfuru. Došlo eh, ke spáchání strašlivých, eh, strašlivých zločinů, znásilňování je používáno jako válečná, válečná zbraň. Jeho cílem jsou i dívky sedmileté a já sám jsem eh, zaplatil za to, že jsem se snažil hájit oběti těchto zločinů. Jenže justice Sudánu eh, je již dlouho popisována jako neochotná a neschopná eh, zajistit spravedlnost. Máme pravidla, která podporují beztrestnost. Omar Bašír se podílel na těch zločinech, eh, které jsou popisovány jako genocida a eh, válečné zločiny proti lidskosti. Eh, poté, poté se situace ujal i Mezinárodní trestní soud. Žádám vás, poslance parlamentu, abyste se i nadále, abyste i nadále věnovali pozornost naší zemi, zvláště po 3. červnu, kdy došlo k masakru eh, v sídle eh, vojska v Chartumu, kde eh, byly zabity stovky lidí. Stovky dalších lidí se pohřešují. Žádáme vás, abyste nezapomínali na péči o eh, spravedlnost eh, v naší zemi. Budete-li mlčet, eh, napomůžete tak beztrestnosti pachatelů. Žádáme po vás, abyste stáli po našem boku a Doufáme, že vznikne nezávislá mezinárodní komise, která vyšetří, kdo odpovídá za smrt stovek či tisíců lidí pod, eh, od eh, vlastně té doby, kdy vypukla revoluce v prosinci 2018. Eh, je potřeba se postavit bez trestnosti. Musíme změnit tuto politiku Chartumu, kdy Evropská unie změnila své stanovisko. My jsme byli velice zklamáni, když jsme to viděli, protože Evropa vždy stála po našem boku, ale e, v posledním období e, toho zločinného režimu, v posledních měsících či letech tohoto režimu, e, Evropa změnila svůj postoj tím, že schválila novou politiku v, kon, v kontextu procesu Chartumu. Potřebujeme, abyste toto eh, znovu zvážili, abyste se nedali zmást eh, preambulí, eh, ve které se praví, že ta současná vláda je vláda civilní. To není pravda, to je zcela zavádějící. Není to Není to civilní vláda, je to naopak, jsou to naopak vojenské eh, složky, které eh, teď eh, jsou v čele naší země a my považujeme tento režim za prodloužení toho režimu minulého. A mnozí členové naší, naší vrchní rady vlastně jsou minulí členové této rady za vlády Bašíra. Eh, náš ústavní dokument eh, je eh, sporný a vůbec neodráží požadavky odvážných lidí Sudánu, kteří umožnili svržení režimu Bašíra, který trval 30 let. Prosím, nezapomínejte na legitimní požadavky eh, lidí, které eh, směřují k obnově eh, demokracie, k ustavení dobře fungující justice, zavedení vlády práva, boje s beztrestností a obžalováním pachatelů, kteří jsou obžalováni ze strašlivých trestných činů před soud a stále ještě zastávají eh, vysoké pozice. My nejsme proti spolupráci eh, s Evropou, eh, ale prosím, měřte velice pečlivě, když budete s touto vládou spolupracovat. Protože to by zbrzdilo úsilí dospět ke spravedlivému státu. opakovaně vás žádám, abyste se k nám přidali eh, s žádostí, aby eh, Omar Bashir byl vyslán eh, před Mezinárodní trestní soud. Ahmad Harun a, dal, a další ještě zorganizují kampaně a budou vás žádat, abyste se k nám přidali abyste se přidali k naší žádosti o vydání eh, prezidenta Bašíra Mezinárodnímu trestnímu soudu. Děkuji. Děkuji moc, pane Osmane. A v tuto chvíli dám slovo paní Loran Sale a následovat bude debata, prosím. Panu Loranu Sale, pardon. Já to vidím. Děkuji. Děkuji za tuto příležitost, děkuji za pozvání. Už je to rok. Rok, kdy tady byla moje matka, která zde eh, na vás apelovala, abyste bojovali za moji svobodu. A já jsem byl ve Venezuele v celé, bez soudu, bez eh, nějakého před, řízení, přípravného řízení, bez obhájce a vlastně čtyři roky ve vězení. Jmenuji se Laurent Sally, jsem obhájce lidských práv a e, narodil jsem se ve Venezuele. Ve Venezuele tam není žádný politický konflikt. Tam je krize, lidská humánní krize. V Venezuele je krize s bezpečností. Co se tam děje teď ve Venezuele, to není eh, vě, problém, že by se politici nebyli schopni dohodnout. Co se tam děje teď ve Venezuele, eh, to v podstatě eh, není boj za nějaké skupiny o moc. Ne. Co se děje ve Venezuele teď je, že organizovaný zločin si uzurpovaje politickou moc a v podstatě si uzurpoval státní instituce. A, tam, a začal vládnout teror. Je to teror. Systematické zneužívání, eh, používání eh, mučení pro to, aby občané, občanská společnost eh, byla pod kontrolou a oni v podstatě se chovají beztrestně, obchodují nezákonně s, s kokainem, se zlatem, s ropou, vydírají to je problém s bezpečností v našem státě. A co se děje ve Venezuele, to není, že by e, tam nějaký, sešel e, nějaký revolucionář, který by s dobrými úmysly chtěl e, to zvrátit. Ne. Již 20 let tam vládne teror v podstatě před 71 lety byla podepsána eh, Všeobecná deklarace lidských práv. Před 71 rokem a dnes? Dnes persekuce, hm, vraždění eh, lidskoprávních aktivistů. To je důkazem toho, že eh, existují věci, které by dnes vůbec neměly být. Lidstvo pokročilo vpřed. Technologie slouží řadě dobrých, dobrý, eh, slouží dobrým věcem, ale i špatným věcem. A technologie se tam zneužívá pro mučení. Ty represálie se zmodernizovaly a jsou různé formy mučení, eh, které v podstatě Eh, se vysmívají těm mezinárodním normám ochrany lidských práv, eh, jako je třeba psychologické mučení, psychické mučení ve Venezuele. Jsou místa, kde teď v tomto okamžiku jsou osoby uvězněny bez, mm, a mučeny a eh, A i e, tam jsou Evropané takto zavření, nejenom naše lidé v tomto okamžiku, i Evropané. Teď, co já tady s vámi mluvím, tak i tam u nás jsou unesené osoby, mučené jsou, unesené, mučené a jsou to Evropané. Také jsou to Evropané. Já vím, že Venezuela je na, druhém, na druhé straně světa. Ale co můžeme udělat sami, my, Venezuelané? Chopit se zbraní? To neuděláme. Protože my chceme demokracii. A všichni to u nás vědí. A vědí to i ti, co jsou u moci, tak to zneužívají. zde já eh, nemusím říkat ty statistiky, eh, kolik je tam u nás uvězněných politických vězňů. Paní Bačele, vysoká komisařka pro lidská práva, eh, no, tu nelze obvinovat, že by byla nějakou kapitalistkou a podobně, tak ona dobře ví, co se děje ve Venezuele. A já se chci zeptat, jako jsem se ptal jinde i Kolik ještě mrtvých je potřeba? Kolik ještě mrtvých bude potřeba? Kolik politických vězňů ještě bude potřeba? Kolik více lidí musí být umučeno ke smrti, jako eh, například eh, to, to se stalo před rokem. A kolik ještě tedy umučených? Kolik eh, je, tře- je třeba více umučit eh, eh, eh, lidí u soudu, třeba před soudem, téměř před očima soudce, před očima soudce, kolik milionů ještě musí umřít ve Venezuele. Proto, aby se něco s tím udělalo. Já si myslím, že ano, že lze udělat hodně. Já jsem přijel jsem k vám, protože Evropský parlament ten bojoval za moji svobodu. Jsem tady před vámi, protože sankce, které se uvalily na představitele našeho režimu, režimu tak fungovaly ty individuální sankce, myslím. To není jenom taktická a praktická záležitost v diplomaci, ale to je otázka morálky, přece etiky. Ten, kdo systematicky porušuje lidská práva, tak přece nemůže žít jen tak beztrestně, v klidu. To je nebezpečné potom, jaké poselství my vyšleme celému světu, mladým lidem na světě, když to tak projde. A ten, kdo spáchá trestný čin, no tak přece musí eh, musí zde eh, být potrestán. A zde eh, u nás tak není. U nás panuje beztrestnost pro ně. A když například Maduro a ti velcí vrazy si dělají, co chtějí, jako kdyby nic. A před očima všech vlastně se vysmívají celému světu zatímco děti u, mě, u nás v zemi umírají hlady. Děkuji, že e, vnímáte, že sledujete, co se děje v mé zemi. Děkuji za e, cenu Sacharovo cenu. Pro nás to hodně znamená, pro nás oba. A vaše práce je důležitá, takže my máme eh, zde od vás velká očekávání, od vašeho výboru. Já jsem na svobodě teď stejně, kolega je na svobodě a to zde, zde hovořil Balagui, Nachrin a další eh, političtí vězni, protože ty jsou ale všude, v Guantánamo, na Kubě, eh, v Iráku, jinde, v Iránu a to jsou prostě oběti a je třeba je osvobodit okamžitě, aby máte tu možnost eh, otevírat tyto kauzy. A takže snažte se maximálně a my vás budeme mm, mm, pracovat, spolupracovat, budeme bojovat společně s vámi za spravedlivější svět. Thank you very much. Děkuji vám mnohokrát, vám oběma. Já jsem novou členkou Evropského parlamentu a pro mě je to jenom další sdělení ohledně toho, jak důležitá je Sacharová cena jaký význam naše práce přináší. A já vidím, že to funguje, protože vy dva jste zde s námi, zde v sále a je toho ještě před námi hodně, jak jste sami oba řekli. Jsem moc ráda, že tady s námi sedíte, místo toho, abyste byli ve vězenské cele. A v tuto chvíli zahoji debatu. Máme téměř půl hodiny na debatu. A paní Wiesler má slovo jako první za EPP, prosím. Děkuji mnohokrát, děkuji, že jste mezi nás dorazili. Pani, pane Osman, pane Sale. Děkuji, děkuji za vaše slova, skutečně velice e, dojímavé a děkujeme vám za to. Včera během slyšení s panem Borelem, který je nominován na vysokého představitele, tak jsme hovořili o situaci ve Venezuele a on souhlasil s tím, že situace eh, dosáhla dostupně závažné humanitární krize. Také i máme zde 20 osob, které mají nějaký vztah s vládou a na které jsou uvaleny Evropou sankce. Skutečně my věnujeme tomu, co se děje v této zemi, vysokou, velkou pozornost tomu věnujeme a chceme eh, hovořit i o problematice, jako je třeba migrace z Venezuely do Kolumbie. Já se ptám, zdali sankce, které se přijímají, zdali máte za to, že jsou efektivní ty sankce a jsou užitečné a myslíte si, že tady by bylo užitečné přijmout ještě další sankce? Může to být efektivní? A nakonec ten dialog, který mm, vedeme, myslíte si, že vede k nějakým výsledkům? Pane Osmane, musím říci, že to, co popisujete, to, ty násilnosti, to je vůbec těžké o tom nějak mluvit a já jsem skutečně zneklidněná, jaká je situace žen a dětí. Můžete nám o tom trochu více ještě říct? A říci nám, co bychom mohli udělat my, jakožto Evropský parlament, abychom Mm, nějak mm, snížili ty násilnosti, respektive vymítili, by to mělo nějaký pozitivní dopad. Naštěstí, já jsem skutečně šťastná, že eh, tato cena bude udělena obou a děkuji za vše, co děláte. Jsem skutečně dojatá. Děkuji, paní Vezler. Navrhuji, abychom se vyslechli další dvě otázky a potom budou následovat odpovědi. Prosím, paní Abar Santoš. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám oběma za to, že jste mezi nás dorazili. My jsme si vyslechli vaše vystoupení a Nemáme slov. Nevím, co říct. Je to extrémně dramatická situace. Popes násilí, porušování lidských práv a my zde nemůžeme jen tak sedět a nekonat, ať už v roli politika nebo v roli lidské bytosti. Pane Salé, já jsem sledovala váš boj sleduji boj mnohých ve Venezuele. Jak víte, tak eh, ve Venezuele je řada Portugalců, je tam veliká portugalská komunita, která žije v náročných podmínkách. Je to situace, kterou my v Portugalsku pečlivě sledujeme. Sacharová cena vám nepochybně změnila život, ovšem nevyřešila problém ve vaší zemi. A zde je třeba konat. Hovoříme o sankcích, hovoříme o nich už dlouho. A nepochybně ještě o nich hovořit budeme. A já se táži, jaké sankce by měly být ukládány a které z nich jsou efektivní. Již jste se k tomu trochu vyjádřil, já bych však ráda, abyste řekl ještě víc. Jak si myslíte, že by bylo možné překonat tuto situaci, doslova patovou situaci ve Venezuele, jak mírovou cestou řešit tuto situaci? jak je zastavit. A já vím, že dobře víte, co se ve vaší zemi odehrává, že situaci podrobně sledujete a tak by nás zajímalo, jakým způsobem by bylo možné usnadnit uh, přístup pro humanitární pomoc. My víme, že humanitární pomoc byla poskytnuta, nevíme ovšem, zda se dostává k občanům. Já dostávám různé rozporuplné informace na toto téma a zajímalo by mě, co si o to myslíte vy, jaké poznatky máte vy. Pane Osmane, já velmi sleduji hrůznou situaci ve vaší zemi, sleduji dramatické události, k němž dochází, k extrémním případům násilí. Řada uprchlíků žádá o mezinárodní pomoc, prchá z vaší země. My jsme zaznamenali příběhy opravdu otřesné a já bych ráda položila vám stejnou otázku, jakou jsem položila panu Sale. Jak vnímáte možné řešení této situace? Do jaké míry můžeme my pomoci? Co by bylo nejefektivnější, abychom my učinili? co můžeme udělat, abychom pomohli vyřešit problém. A také se chci zeptat na stejnou otázku na téma humanitární pomoci. Opět dostáváme rozporuplné informace ohledně toho, jak účinná je humanitární pomoc a jak se dostává k těm, kteří nejvíce potřebují. Víme, že humanitární pomoc je zásadní pro přežití. Děkuji. Děkuji paní Santoš a paní Volat za SAD. Má slovo, prosím. Já, sehr Vážený pane Sale, vážený pane Osmane, děkujeme za vaše dojemné Eh, zprávy, za to, jak se zasazujete o lidská práva a zvláště co se týče Sudánu, všichni víme, že eh, současná přechodná vláda vznikla díky kompromisu a eh, ten zástupný před, zastupující předseda z TMC 3. června 2019 spolu odpovídal za masakr v Chartumu. I přesto jako zástupce vojska má křeslo v této radě. Co vlastně znamená jeho přítomnost a přítomnost dalších eh, lidí, kteří se eh, podíleli eh, na tomto zločinu na vládě, kteří spolu zodpovídají za masakr v Chartumu, protože důležitou podmínkou, aby někdy v budoucnu došlo ke skutečnému mírovému dialogu eh, by mělo patřit i to, že se vyšetří to, co se stalo. Eh, moje otázka pro vás eh, oba dva, jestli cena Sacharova něco konkrétně změnila pro vaši práci, jestli vlastně ten tlak, který je na vás vyvíjen jako na obhájce lidských práv, se trochu zmírnil díky té Sacharově ceně a věříte, že v obou zemích může eh, dojít k nějakému mírovému dialogu, protože to by byl eh, nezbytná podmínka eh, pro ukončení tohoto strašlivého násilí. Děkuji, paní Bulat, a já teď dám slovo zpět našim hostům a potom si dáme ještě jedno kolo Eh, otázek. Pane Osmane, chcete začít? An, ano. Děkuji za ty důležité otázky a děkuji za váš zájem eh, i o ženy a děti. Já musím zdejšímu parlamentu připomenout, že poté, co vypukla humanitární krize v Darfuru, poté, co tamní komunity byly zcela zničeny, byli lidé vyhnáni do táborů, do uprchlických táborů eh, v sousedních zemích, mimo Sudán, třeba do Čadu musíte si uvědomit, že složení eh, těch eh, vnitřně eh, vysídlených osob vypadá tak, že 80 obyvatel těchto táborů jsou ženy a děti. Protože muži se buď to připojili k povstaleckým skupinám, nebo byli zabiti a nebo byli násilím přinuceni, aby překročili hranice Sudánu, odešli eh, do Darfuru. Buď eh, se vydali do Evropy, anebo někam jinam. A ta diaspora, kterou teď máme, máme Sudánce, kteří žijí v Kanadě, Austrálii, eh, USA a i v Evropě Eh, v Evropě pociťujete ten příliv, který ne, ne, eh, neustává. Takže v těchto táborách, eh, táborech žijí hlavně ženy a děti. A v tomto kontextu já jako obhájce nebo jménem obětí a přeživších vám chci poděkovat za stanovisko Evropy, která umožnila milionům lidí přežít. skutečně doslova přežít díky poskytnuté humanitární pomoci od evropských zemích, členských států Evropské unie, USA, Kanady, Japonska. Vy jste poskytli uspokojení základních potřeb, poskytujete je již celá léta. až do té doby, než se Omar Bashir rozhodl, eh, že vyžené veškeré mezinárodní nevládní organizace, které se starají o uspokojování těch eh, základních potřeb. To bylo poté, co na něj eh, podal obžalobu Mezinárodní trestní soud. Otázka žen je zvláště palčivá. Já jsem pracoval v organizaci, kterou jsme založili v Darfuru jmenovala se Sudánská organizace proti mučení. A zabýváme se ochranou, to znamená, že zveřejňujeme, eh, k jakým hrůzám eh, došlo, eh, k jaké hrůzy byly páchány na ženách a dětech před, před soudy neuspějeme, protože naše soudy nejsou nezávislé. Ale oběti byly spokojeny. Řekli nám, že jim stačí, když se vůbec eh, na seznamy eh, trestních kauz řešených soudy dostanou jména těch pachatelů. A že jednoho dne se možná okolnosti změní a a že dojde k tomu, že eh, ty osoby, které se účastnili páchání těch trestných činů, budou eh, pohnány k zodpovědnosti. Mladé dívky a ženy zpočátku nebyly ani ochotny své příběhy sdělovat, protože se styděly. Bylo pro ně těžké to sdělovat, protože i e, většina těchto e, zločinů se stala před očima mužských příbuzných, bratrů, otců, e, manželů. To bylo hrozné. My jsme se obrátili na starší, na vedoucí komunit, na duchovní, aby vysvětlovali těmto dívkám a ženám, že mají své příběhy, sdělovat, protože jinak se o tom nikdo nedozví. To se nám podařilo. Nasloucháme tisícům takových případů, ale nikdy se nám nepodařilo vyhrát žádnou takovou kauzu před sudánským soudem kvůli beztrestnosti, která tam eh, vládne v této souvislosti. ale i mezi ženami jsou odvážné osoby, které na sebe vzaly odpovědnost péče o děti a staré lidi. Jestli se mohu vrátit ke svému projevu eh, před tímto parlamentem, tehdy jsem řekl, že vždycky zbývá naděje, protože máme eh, odvážné ženy, eh, matky, manželky, sestry a i vedoucí Eh, žen v těch táborech, které eh, bojují za to, aby ty komunity držely pohromadě. Eh, ta válka je rasová. Ta válka je, je účelem té války je etnické čištění, to je zcela zjevné. Tisíce, když vlastně tisíce a miliony lidí jsou nuceny žít eh, v těch táborech a nesmějí se vrátit eh, domů. To je jasný důkaz etnických čistek. A ženy v těch táborech se snaží udržet naši historii, naše tradice, eh, hovoří o ní s mladými lidmi, tak, aby, se, aby nezapomínali na svůj původ. Potřebujeme vaši pomoc, aby jednoho dne se podařilo, eh, aby se eh, tyto osoby mohly vrátit do svých vesnic. Je tady eh, myšlenka určitých speciálních oblastí, které by mohly vzniknout pro návrat těchto lidí, ale to je vlastně to tež jako etnické čistky. A tolik tedy k těm ženám a dětem. A nyní, co se týče uprchlíků. To je velice znepokojující problém, že lidé byli nuceni uprchnout ze svých domů, eh, domovů, protože eh, trpěli útiskem, eh, násilím, neměli kam jít. Evropu považovali za bezpečné místo někteří mladí, mladí lidé si eh, mysleli, že Evropa rovná se ráj, ale ve skutečnosti velice trpěli, když se chtěli dostat do Evropy. A někteří z nich zemřeli na eh, poušti, někteří z nich byli uneseni eh, v Libii, jsou tam drženi jako otroci, tam se obchoduje s lidmi jako se zbožím. Někteří z nich zahynuli na cestě přes Středozemní moře, když se pokoušeli přijít sem do Evropy. Eh, jsou problémy, máme potíže, evropské země je nechtějí přijímat a vy, lidé z Evropy, proto máte své důvody. Chcete jistotu. Víte, že někteří eh, uprchlíci jsou problematičtí, mají Eh, mají eh, eh, jsou propojeni s terorismem a nám také jde o vaši bezpečnost. Chcete si také zachovat svou kulturu. To jsou všechno složité otázky, ale musíme si stále uvědomovat, že lidské utrpení je všude stejné. Tito lidé musí mít kam jít, aby se vůbec udrželi naživu když jste se ptali, jak nejlépe tuto situaci řešit, tak eh, by bylo nejlepší eh, vlastně přenutit vlády vést války. Měli bychom eh, ukončit válku v Darfuru a s Jižním Kordofanu a dalších oblastech. Je potřeba zavést demokratické instituce, bojovat proti eh, beztrestnosti a diktátorům říci ne. Eh, je potřeba se postavit diktátorům, jako je Omar Bashir. Když eh, Evropská unie zahájila chartumský proces, tak se zdálo, že jako, jako by Bashira akceptovala a to není dobré. Eh, image Evropy vlastně se spoluprací s Bašírem velice poškodil. Eh, I přesto, že ten diktátor eh, porušoval veškeré principy Evropy, bylo to jako kdyby jste zapomínali na svoje závazky chránit lidská práva. Měli byste znovu zvážit svou eh, politiku, nastavit určitá měřítka. A když hovoříme o uprchlících, hovořme o eh, vytvoření mírového prostředí v Africe. Řekněme naší přechodné vládě, že je nezbytné, aby ratifikovala důležité mezinárodní dohody, jako třeba dohodu o zabránění mučení a odstranění všech forem diskriminace to by bylo krokem a, a podmínkou pro skutečné fungování dohody z Kotonu. Ale bez těchto měřítek nebudou lidé v Sudánu spokojeni. Evropa by si měla zachovat tvář, když chce Eh, pomáhat eh, přeživším a obětem násilím. Hovořme také o Mezinárodním trestním soudu, o posílání pachatelů, kteří jsou obžalováni za spáchání trestných činů před Mezinárodní trestní soudu. To je náš naléhavý požadavek. A konečně kompromisy, které činí tato přechodná vláda. Hovoří se o externí intervenci ze strany zemí, jako je Egypt, Saudská Arábie a Emiráty, které umožnily to, aby lidé, kteří se podíleli na tom minulém režimu, byli stále u moci, aby se udrželi u moci. Evropa by i těmto zemím měla vysvětlit, že toto nesmějí dělat, že nesmějí zasahovat do našich vnitřních záležitostí. které stojí v cestě rozvoji demokracie. Děkuji. Děkuji, prosím, pane, pane Sale, máte slovo. Bueno, la ayuda humanitaria. Když trpí dítě, tak jde o výživu. Víte, že potom dojde k poškození, které je nezvratné. A tady jde o to vědět, že u nás děti, které trpí podvýživou, pokud neumřou, tak eh, budou poškozeny navždy. To už samo o sobě je, vel, je významná věc. Ano, a teď upřímně. Eh, takže mě trochu nahání hrůzu to téma humanitární pomoci protože to nevyřeší příčinu. A vlastně tak zůstaneme pořád na té periferii, na okraji problému. Nepůjdeme k jádru věci. Tady více, než abyste pomáhali změnit věci, tak potom eh, vlastně bychom to všechno tak zafixovali, skonsolidovali tam. To mě dělá starosti, že potom si jako na to zvykneme že budeme dostávat jídlo z jiných zemí, budeme dostávat potraviny a e, budou se mm, převážet tedy krabice přes hranici, lidi se na to zvyknou, e, že budou posílat do Venezuely jídlo. No, to ale nevyřeší. A navíc se to ani nedostane k velkému počtu lidí. A já mám takové podezření, že v zemích, kde došlo k humanitární krizi, tak tam potom se vytvoří takový politicko-ekonomický ekosystém kolem té humanitární pomoci a v podstatě se ta krize prodlužuje a neřeší. Takže my chceme, zabránit nebo zastavit diktaturu. To je nejlepší humanitární pomoc, kterou nám můžete poskytnout z Evropy, když vy odsoudíte ty zločince, kteří způsobili humanitární krizi. Humanitární pomoc je, že mléko, maso, síry, které potřebují obyvatele ve Venezuele, tak by se přece měly vyrábět u nás ve Venezuele a proto potřebujeme Eh, vymítit tuto diktaturu, protože této nevyhovuje, kdyby se u nás lokálně vyrábělo, protože, eh, protože to jsou vojáci, kteří mají eh, všechno pod kontrolou a eh, ti, eh, ne, ti co, ty ne, nechovají dobytek, ne, ti radši vyjednávají s lidmi, s průmyslníky v Mexiku, v Evropě a v podstatě mm, žijí z těch provizí, které za to dostávají. Oni, není v jejich zájmu, aby produkce probíhala ve Venezuele. A hlad, hladomor ve Venezuele to je pro diktaturu přece. To je politický nástroj, je hlad. A proto, pokud bude diktatura, tak hladomor neskončí. Já vím, že člověk, když má prázdný žaludek, tak nepřemýšlí. Člověk, který je hladový, tak ten se podrobí. Ten se podrobí a je ochotený to hodně dolů a potom těžko může bojovat za svá práva. Sankce. První věc. Když jsem eh, jel do světa, eh, a eh, abych vysvětloval, co se děje ve Venezuele, takže to bylo v roce 2008 a v roce 2018, až k nám přijela vysoká představitelka pro lidská práva, protože od té doby došlo k určitému vývoji v mezinárodním společenství, které začalo odsuzovat diktaturu v mé zemi a diktatura v mé zemi, jako v jiných zemích, tak eh, ta by eh, eh, nemohla se rozvinout do tak tvrdých a surových dimenzí, pokud by na tím mezinárodní společenství nezavíralo no, oči, protože to mezinárodní společenství eh, jim prodává a kupuje. No, kupuje eh, ropu od naší diktatury a prodává jim zbraně. A toto už po mnoho, mnoho let. To takto probíhá. A v podstatě Eh, jsou, byli, takto obchodovali, spojili se s Chávesem a teď jsou komplici Madura. A kde je spravedlnost? No jaký tribunál? Čtyři roky. A měsíc a sedm dní jsem byl v celé. Dva a půl roku. Dokonce v podzemí. To byl téměř hrob. A, a dnes? Ani do dneška jsem nebyl souzen no, mm, trestní soud, trestní tribunál. No, proč byl vytvořen? K čemu je tedy? A sankce? No to je to málo, co máme v ruce. Takže já bych dal přednost těm sankcím a je třeba prostě tu diktaturu odpojit od té logistiky, od eh, ekonomiky a eh, vlastně eh, to bude vlastně lepší než bomby, kdybychom bombardovali moji zemi. A mm, protože vojenská intervence ve Venezuele, to nevíme, kam to až může vést. A tady bych se toho trochu, trochu bál používat diplomatické, politické nástroje, ano, ale když je, ale je třeba, aby to by nebyly nástroje, které vedou k většímu násilí a násilnostem. To by mohlo vést. Já jsem proto pro individuální sankce. Já v prvních eh, rocích já jsem mm, když jsem byl věz, vězeň, tak jsem eh, pocítil váhu těchto eh, sankcí, protože eh, oni vědí, že je svět sleduje. A já jsem, já jsem pocítil eh, ty změny, když na ty naše představitele byly i uvaleny individuální eh, sankce. Prostě je třeba jim zarazit ty peníze, které stejně kradou. A individuální sankce by se měly aplikovat. Eh, proč? No, protože stejně žádný soud nikoho neodsoudí. Řekněte mi, co když je taková matka v nemocnici a je zoufalá, eh, protože, eh, eh, protože její syn nemá léky a když když se zmrazí peníze nějakému mojákovi, no, jaký to bude mít dopad na ní? No, ty mm, sankce jsou individuální, ale ne, to je to, co nebude mít dopad na eh, ty eh, eh, lidi, mladé lidi například, který někdo, kdo je na ulici protestující a tak toho se nedotknou ty sankce, když jsou individuální, když jsou určeny jenom pro toho konkrétního vojáka. Ten voják, který je vedle toho svého nadřízeného a vidí, že proti němu byly uvaleny sankce, no tak ten e, má strach, protože nechce být další na řadě, proti komu budou sankce uvaleny. Ale není možné e, vysílat signál mladým lidem na celém světě, že ten, kdo páchá takové zlo, že bude bez trest, nebude, že bude bez trestu, tak je třeba, aby viděli všichni, že za to je trest. A já proto na vás apeluji, abyste aplikovali sankce proti jednotlivým zločincům, nejenom ve Venezuele, v Nikarague, eh, ale i v jiných zemích, tedy individuální sankce na tyto lidi. Dialog asi není alternativa. To, to není žádná strategie, ne, to musí být eh, konstanta protože dialog ale bez eh, tlaku, no, to nevede k ničemu. Dialog je, pokud má být efektivní, tak diktatura musí pocitovat, že je ve světě již tu diktaturu nikdo neakceptuje. A tady ehm, v, v, v Evropě jsou vyslanci, kteří jsou v podstatě nelegitimní, jsou vysláni diktaturou. Proč? Jak je to možné? Třeba v tomto parlamentu, eh, kdyby eh, kdyby vy jste tedy eh, tady měli kdybyste vyšli z parlamentu a by vás zatkli a mučili. Představte si to. A tak to je. A tady, eh, to je diktatura, a tady té diktatury působí eh, velvyslanci a žijí si tady a mají v podstatě všechna, všechny výsady a přitom eh, v jejich zemi panuje bída, hlad. A Dialog je efektivní, pokud existuje nátlak a pokud na to celý svět bude reagovat, jak jste řekl vy. Ne diktátorům. Ne diktátorům. Jinak eh, v podstatě budou se nám vysmívat stejně jako mm, v Dominikánské republice, jako v Panamě, jako jinde 20 let a se budou vysmívat. Bylo by zajímavé asi, aby se se aplikovala eh, všeobecná spravedlnost. To znamená, aby eh, třeba i u jiných soudů, třeba tady, aby v Evropě bylo možné soudit eh, zločince, kteří spáchali zločiny jako mučení ve Venezuele protože ti, kteří jsou mučeni ve Venezuele, to nejsou eh, Venezuelci, jsou to ani ti, kteří umírají hlady, hladem v Africe, to nejsou africké děti, to jsou prostě přece občané světa. Takže je, eh, řešením je všeobecné soudnictví, ne, všeobecná spravedlnost, to znamená prostřednictvím umluvy eh, proti mučení, tak je, aby bylo možné soudit eh, tyto pachatele, kteří páchali tyto, páchají tyto činy ve Venezuele, aby bylo možné soudit všude na světě kdekoliv na světě, protože trestní tribunál ten nedělá nic, ten nechce nic dělat. Vy to víte, to víme všichni, ty nedělají nic Všichni to víme. A já tedy věřím v sankce, věřím v dialog propojený s reálným nátlakem a věřím v všeobecné soudnictví, tedy univerzální a a je třeba říci konec Madurovi. Basta. A to znamená, i těm velvyslancům, které jsem vyslal, tak přece odejmout pověřovací listiny. A, a tlač, okamžitě nařídit, aby propustili politické vězně. Hodina, minuta v celé. To je peklo. To je peklo, na které člověk nezapomene. A ty, ti lidé tam pořád jsou. V těchto celách, eh, v různých, na různých utajovaných místech, jsou tam mladí lidé, starci, ženy, kteří trpí. A většina politických vězňů ani nejsou politickými představiteli. Jsou to občané, obyčejní občané, ale jsou tam, protože diktatura potřebuje šířit paniku, hrůzu eh, v obyvatelstvu. Děkuji. Děkuji vám, pánové, děkuji pane Osmana, děkuji pane Sale eh, za váš čas. Je mi jasné, že jsme překročili časový limit, ovšem je to velice důležité téma. Máme zde ještě před sebou tři otázky. Poprosím vás o stručnost. Je zde někdo za uh, EH, e, ESVČ, prosím, já se vás poprosím o stročné položení dotazu, protože nám bohužel už čas vypršel. A nyní poprosím paní Hautela za zelené. Prosím. Yeah, thank you very much. Děkuji vám, že jste přijeli do Bruselu a dorazili mezi nás. Myslím, že vaše sdělení je šokující, velice živé vykreslení diktátorského režimu. A já bych ráda řekla, že kritika, kterou jste, pane Osmane, vyslovil na téma uh, kompromisů, které EU činí ohledně migračních politik, migračních nástrojů. To je něco, co několik frakcí v tomto parlamentu kritizovalo. My nesouhlasíme s partnerskými dohodami se zeměmi, které se jakkoliv zasazují o to, aby uprchlíci nemohli do Evropy kdy dochází k porušování a zanedbávání poru, dodržování lidských práv. Pane Sale, chci říct, že humanitární pomoc by nikdy neměla být jakousi náhradou nebo neměla by být způsobem, jak se odklonit od politických řešení. Je to jenom způsob, jak řešit hlubokou krizi, kterou, která zasáhla Venezuelu. Já vám děkuji. A poslední slovo jako místo předsedkyně zodpovědná za vazby s, s laureáty Sacharové ceny. Musím říct, že jste že jsem moc ráda, že jste mezi nás dorazila. Jsem přesvědčena o tom, že otázka paní Santoš nebo jiné kolegyně na téma důležitosti Sacharové ceny je podle mého velmi významná. Zvláště u vás, pane Osmane, si myslím, že tato cena byla způsobem, jak vás ochránit. Děkuji vám. Děkuji a nyní pan Fandálen za EPP, prosím. Děkuji vám, paní předsedkyně. Voor meneer Osman, <clears throat> in de eerste plaats hartelijk dank voor uw komst. Já také velice srdečně děkuji za to, že jste mezi nás přišli. Moje otázka se týká situace ve vaší zemi, v Sudánu. Mnozí lidé jsou tam pronásledováni, zvláště ženy a děti. Ale existuje jedna skupina ve vaší zemi, která Eh, je pronásledována už dlouhou dobu a možná ještě pronásledována dále bude. Eh, mluvím o křesťanech. Já jsem eh, se z, několika z nich osobně, osobně setkal. Jedna z nich žije v USA a jeden křesťan se vrátil do do Česka, odkud pochází. Mohli byste nám také něco říci o situaci křesťanů? Eh, v Sudánu? To je moje první otázka. Druhá otázka. I já bych společně s vámi velice rád eh, dostal Omara al Bashira před eh, Mezinárodní trestní soud. Ale jak to provést? Kde ten člověk vůbec je? Schoval se někde v Chartumu nebo jinde, někde v zahraničí? Jak Eh, to dokázat. Eh, ten člověk musí za mříže, ale jak bychom to provedli? Děkuji, pane Van Dalen. A uh, ještě jedna otázka pana Van Dalen? Ano, my jsme realizovali výměnu názoru, myslím, že v červenci na téma situace v Súdánu a já jsem vyjádřil skepsy ohledně toho, do jaké míry protestující a ty dohody o spolupráci, jak říkáte, spojené s původním režimem, do jaké míry byly tyto vlastně nakonec odsunuty. Když to zvážíme, tak ti hlavní pachatelé byli těmi, kteří se nakonec dohodli s protestujícími a uzavřeli s nimi dohodu. A Já jsem se tehdy říkal, je to vůbec dohoda? A nebo je to jenom způsob, jak potlačit probíhající protest a umožnit členům původního režimu se znovu chopit moci, zvláště když zvážíme historické vazby na Janžuji a další. Jak jste dosud hovořil, nemyslím si, že bych měl pocit, že tato dohoda jakkoliv vydrží. A já bych chtěl položit otázku panu Salé. My jsme zde se trochu dotkli otázky, které sankce by byly ty nejvhodnější a které by bylo dobré zachovat. A hovoříme zde o sankcích individuálních, ale když je nějaký režim, financován z ropy a obchodu s ropou, tak si říkám, když podporujeme individuální sankce, tak potom neměli bychom se nějak zamyslet nad obchodem s Venezuelou, obchodem s ropou, nemě, to už by potom nebyla individuální sankce. A vzhledem k tomu, že je to režim, který je z té ropy podporován, tak by to mohlo mít svůj efekt. Já bych tedy, ačkoliv to není individuální sankce, trochu váhal, jestli vůbec něco takového využít, vzhledem k tomu, že je to 90% prostředků, které oni dostávají z něčeho, co není individuální sankce, tak si říkám, jestli to nakonec by neovlivnilo spíše populaci samotnou, než cokoliv jiného. Děkuji. Děkuji a poprosím naše hosty, aby se vyjádřili stručně, pane Osmane, prosím. Děkuji vám. Paní Hautala, děkuji vám i za to, jak jste vždy velice konzistentní, vždycky nás chápete. Děkuji vám mnohokrát a nepochybně se setkáme znovu a budeme to moci probrat. A k dotazům. K situaci samotné a k situaci stávající vlády a přechodné, předchozí vlády a k situaci týkající se náboženských svobod. Máme zde případ pana Pitačka a dalších Sudánců z horské oblasti Murán, kteří byli obviněni z toho, že jsou křesťany a z dalších věcí. A já jsem jeden z jejich obhájců. Tedy je to pro mě jenom příležitost eh, vám říci víc. Já jsem byl opravdu jeden z jejich obhájců. Náboženské svobody v této zemi chybí. A diktatura Bašíra se opírá o náboženský rasismus. Islámští fanatici jsou v zemi u moci a snaží se převálcovat ostatní a nezajímá je otázka jakékoliv rozmanitosti v naší zemi. A proto se v naší zemi ničí kostely. Ano, je to tak. není možné pořádat náboženské obřady. A my se snažíme u ustavení těchto svobod, náboženské svobody. To je otázka, která by se měla týkat této prozatímní vlády, což není uh, úplně nová vláda, je to spíše prodloužená ruka původní vlády, ačkoliv ta vojenská rada, ta Hemete Dagolo je vlastně v tuto chvíli místo předsedou této vojenské rady a je za, zodpovědný za zničení komunity na jihu Súdánu tuto chvíli je to místo předseda vojenské rady a bude jim na následující tři roky. To znamená, že je chráněn dokonce i nejvyšší radou, bude požívat beztrestnosti, je nedotknutelný, dokonce i Národní komise pro vyšetřování se nikdy neodváží ho přivést k odpovědnosti, pokud jde o masakr z 6. června a další masakry, které se odehrály v Sudánu. A my jsme odhodláni vám říci, že mezinárodní prvek zde chybí, existuje Národní komise pro vyšetřování, ale dochází k porušování těchto práv, ale my nejsme spokojeni s tím, že jsou to vyšetřovací orgány národního charakteru. Požadujeme, aby se jednalo o mezinárodní subjekty. Dagalo je důležitý. Je to původní eh, vůdce, který byl součástí eh, Rapid Support Forces. a nyní je součástí Národní armády. A v tomto dokumentu, který je vyplynul z vyšetřování, se uvádí, že Národní eh, vláda, Národní armáda a eh, jednotka eh, rychlého zásahu Rapid Support Forces je tohoto součástí. Není to něco, co má podpořit Sudán, je to naopak hrozba pro stabilitu regionu a celého světa, protože tato hrozba se dostává i mimo do Čadu, do Libie, na západ Afriky a to je dáno tím, jak je tato armáda koncipována. Jsou to lidé z Mali, z Čadu a odjenut. Proto je to taková hrozba. A nad tím je třeba se zamyslet. A nyní se dostáváme k tomu, lze dopustit spolupráce s původním režimem? Protože pokud ano, tak lidé v Sudánu nebudou nikdy spokojeni, pokud nedojde ke změně politiky, pokud nedojde k tomu, aby došlo k znovu obnovení principu právního státu a k tomu, aby se přerušila ta linie beztrestnosti pro původní režim. Děkuji. Sí, efectivamente, el petróleo. Ano, ropa. Ropa. To byl velký zdroj financování, nebo je velký zdroj financování tohoto režimu. A z, z dolary, z ropy, potom kupuje zbraně a vlastně financuje veškeré eh, zločinecké operace. Nejenom, ale je to ropa, je to i kokain. Poněvadž, mm, co se teď děje mm, na kolumbijsko-venezuelské hranici, tady se hodně se hovoří o Amazonii a Brazílii, ale je třeba se podívat i na ten perverzní trojuhelník z Kolumbii. Takže je třeba se na to dívat ne na pol, jako na politiky, ale na zločineckou strukturu. A také se financují tedy z Eh, z tohoto kontrabandu, z kokainu, minerály, zlato a eh, ničí tedy eh, tu oblast, aby mohli tam pěstovat více kokaj, koky. A to potom se dostane do Střední Ameriky a tamtud do, na řadu míst, všude možně. A proto jakákoliv akce, která umožní eh, zničit tuto strukturu, která financuje tyto zločince, tak to bude efektivní, nejenom efektivní, ale nutné. Proto si myslím, že je třeba, aby Evropská unie aby našla nějaký způsob, jak prostřednictvím spravodajských služeb, prostřednictvím zvláštních vyšetřovatelů, aby to narušili. To narušilo, protože potom eh, třeba tady eh, žijí tedy eh, jejich exponenti, kteří vůbec nepáchnou do Venezuely a tady jim perou peníze. Já to znám ze Španělska, kde žijí. A je to taky v Paříži, je hodně. A v Itálii. A a takže třeba narušit to, jak perou peníze, no co kupují, umělecké předměty, nemovitosti a spoustu dalších věcí. A já myslím, že zpravodajské služby každé země velice snadno by to mohly detekovat. A je třeba nějak je motivovat nebo pracovat na tom, aby se to mm, prošetřovalo, aby se to vyšetřilo, detekovalo a zneutralizovaly se tyto finanční toky a tato jejich logistika. Je třeba se nedívat na Venezuelu jako na izolovaný případ, ale podívat se na to i z pohledu Bolívie, Nikaraguji, Kuby. Je to prostě takový trojuhelník, perfektní trojuhelník, který, eh, kde se pašují minerály, droga, kokain, výroba kokainu je teď na nejvyšší možné míře, kdykoliv, než kdykoliv jindy v minulosti. A protože teď jak klesla cena ropy, no tak kokain teď je na prvním místě zdroje financování. Prostě ty kartely existují. Kartely Eh, kterým se říká sluneční. Proč? Protože u nás generálové mají takové sluníčko na, na, na svých náram, náramenicích. A to prostě jsou mm, vojáci, kteří to mají na starosti a i já si pamatuji na jejich konverzace a oni ospravedlňují to, že posílají kokain do Ameriky a do Spojených států a do Evropy jako to, že tím bojují proti imperialismu, když, ta, když sem posílají kokain. A v podstatě e, e, tím vlastně oni produku, tím, že produkují a posílají kokain do Evropy, no tak pro ně to není trestný čin, to je boj. Je to boj, je to politický boj. Berou to jako politický boj. No. A to je stejně absurdní jako kruté. To znamená odpojit je od financování z ropy a z dalších těchto operací. Pane Osmane a pane Sali, děkuji vám za to, že jste dnes eh, mezi nás přišli. Je to důležitý den, protože dnes odpoledne budeme eh, hlasovat o nové Sacharovově ceně. Eh, to je důkazem, že jsme volili správně, nejenom, že se nám, doufejme, podařilo pomoci vás osvobodit, ale umožnit vám tak, abyste i nadále eh, hovořili ve prospěch eh, lidských práv. A vy jste nám dnes poskytli nejen velice dojemné svědectví o tom, co se děje ve vašich zemích, ale poskytli jste nám něco velmi ceného. Přesná doporučení eh, toho, co my jako podvýbor pro lidská práva i jako celý Evropský parlament můžeme udělat, abychom vám pomohli. Budeme s vámi i nadále spolupracovat. Děkuji vám srdečně.

Ladies and gentlemen, I apologize. I know... Dámy a pánové, já se omlouvám, vím, že máme skoro půlhodinové spoždění, ale já jsem neměla pocit, že by bylo možné zkrátit eh, tuto opravdu důležitého debatu. Eh, debatu. Eh, proto hned přistoupíme k prezentaci naší první zprávy z vlastní iniciativa, iniciativy za rok 2018 a Těším se eh, na eh, příspěvek paní Lalíma za EPP, která představí eh, svůj návrh zprávy. Tato práce je důležitou součástí naší práce, protože nám umožní přehlednout, co vlastně Evropský parlament dělal v oblasti lidských práv za rok 2018. Ta zpráva prezentuje doporučení politiky ke zvážení komise, ESVČ a vlád členských států. Chci vás také informovat, že naše zpravodajka založila svou práci o výroční zprávě o lidských právech a demokracii eh, na této zprávě, kterou schválila eh, Rada 13. května 2019, anglická verze návrhu Eh, byla rozdána 30. září. Lhůta na pozměňovací návrhy je poledne 22. října. Nyní má slovo paní Vizeler Líma a děkuji jí za veškeré úsilí. Děkuji. Já chci nejprve poděkovat celému týmu, který mi Eh, pomohl eh, tedy eh, psát, opravovat a finalizovat tu první verzi návrhu zprávy. V úvodu textu jsme se zamýšleli nad dokumenty OSN o lidských právech a o textech Evropského parlamentu. A já nebudu vše popisovat eh, do detailů, protože nemáme mnoho času. A proto pohovořím spíše o struktuře a obsahu a potom eh, se můžeme věnovat specifickým otázkám, o kterých budete chtít hovořit. Prvních sedm bodů se týká vlastně textů z dokumentu OSN. Eh, Promi, promiňte, já jsem se rozhodla, že budu hovořit raději francouzsky. Merci beaucoup, excusez-moi. Děkuji, omlouvám se. Takže eh, zaprvé se e, přebírají národní Eh, mezinárodní tedy dokumenty OSN, potom Evropské unie a potom tam máme konkrétnější eh, eh, Freedom of Religion Belief, Sustainable Development, potom genderový akční plán, potom máme tam dokument o násilí na ženách, domácím násilí, právech dítěte, o osobách s postižením, potom dokument o, to jsou ty UN Guiding Principles, tedy principy pro podnikání, potom o migraci a uprchlících. A dále e, další dva body, odrážky, tak ty se týkají ochrany osobních údajů a dále strategie, globální strategie e, v trestní oblasti a potom já, mně se e, líbí, že ta zpráva z roku 2018 hovoří o té iniciativě lidských práv. Je důležité vždycky dávat pozitivní příklady a tady to zaznělo. Takže pro ty tři další body platí, že tam jsou odkazy na výroční zprávu o lidských právech a demokracii ve světě, dále odkaz na Sacharovu cenu a samozřejmě na jednací řád a samozřejmě na zprávu výboru pro zahraniční záležitosti. Takže to je eh, tedy ten úvod, tedy ta preambule, potom, eh, ty, mm, potom ta, ta část, která začíná whereas. Zaprvé se tam zdůrazňuje eh, Všeobecná deklarace lidských práv. A na, a na to, že jsme se zavázali prosazovat, propagovat lidská práva na celém světě. Dále. Mm, ještě k té Všeobecné deklaraci lidských práv, tak tam C a D spíše se zaměřují na aktivity EU. Dále je zde mm, ta poznámka o tom, že jsme si vědomi toho, že demokracie, pokud e, ještě neexistuje, tak je třeba určitou přechodovou fázi. Víme, že to demokracie se nepodaří přes noc, je třeba mít trpělivost s demokracií. Takže to je ta pasáž, která začíná having regards a potom přecházíme k jednotlivým bodům. První bod hovoří o tom faktu, že se nás týkají útoky na demokracie a že se nás dotýká to, jak narůstají autoritářské režimy. Takže to je první bod, který hovoří o tomto. Druhý deklaruje fakt, že my eh, tedy podepisujeme, eh, tedy že souhlas, že jsme pro eh, demokracii a lidská práva a že jsme zakotvili do našich zakladajících dokumentů a tudíž je to naše povinnost vést tento boj. Nemůžeme být pasivní. Třetí bod. Tady se zdůrazňuje, že e, e, jsou zde ozbrojené konflikty, kdy dochází k zabíjení, k přemístování osob a ta situace, která panuje v těch konfliktních zónách, to jsou situace, které v podstatě upírají e, lidskost lidem. A měli bychom se specificky zaměřit na místa, kde, kde jsou války a konflikty. Čtvrtý bod – ten zdůrazňuje to, že také zažíváme útoky na multilateralismus všude na světě i v zemích, kde normálně bychom to nečekali, kde panuje demokracie a kde demokracie přece tady jde ruku v ruce s mezinárodními vztahy. A i tam dochází k tomu, že eh, každý jaksi eh, se snaží se stáhnout z multilateralismu potom. Takže multilateralismus je důležitý. A pátý bod říká, že musíme reagovat na útoky proti lidským právům. A šestý bod konkrétněji hovoří o tom, že musíme eh, bojovat za rovnost eh, lidí proti diskriminaci, proti násilí na ženách a dívkách. A sedmý bod, ten se týká dětí, osmička se týká osob s postižením a bod 9, tam jsme se pokusili uvést takový seznam, který samozřejmě není vyčerpávající a uvidíme, jako případně prodloužíme, pokud to bude nutné, ale tam již jsme eh, řekli, že je třeba se věnovat, teď to přečtu anglicky, diskriminace je založena na etniku, národnosti, třídě, na eh, jazyku, sexuální orientaci, věku, náboženství, vyznání a dále. Desátý bod, ten se týká osob, které násilně byly vysídleny a v jedné větě pouze, velice stručně se snažíme zmínit důvody těch, tohoto vysídlení. Já vám to přečtu, abyste pochopili, jak stručně jak stručně jsme tam uvedli důvody. Poverty and food insecurity, uneven economic development conditions and the adverse effects of climate change on the world's poorest countries in particular fuel the risks of triggering new conflicts and the further displacement of populations. Le, le, le point 11. Bod 11. Ten hovoří o tom, že desinformace, to je reálný problém a ohrožuje demokracii. Dále následuje výčet našich aktivit, akcí, kroků. Co bychom měli podniknout? A opět se tam přebírají podobné body. Foreign policy more effective. Že to je název. A bod 12 až 15. Velice konkrétně eh, se tomto eh, popisuje, takže 12. mainstreaming ve všech politikách to musí být. Nesmíme zapomenout nikdy na lidská práva ve všech našich politikách, zahraničních politikách. A zde musím říct, že je to už, aha, i takhle to je příliš dlouhé. Já se budu snažit, tak to zkrátím, zrychlím. A přejdu k dalším bodu. To je třináctka. Třináctka obchod, 14. Jakákoliv hospodářská politická oblast a 15. Tam zdůrazňujeme úsilí, která děla, které vyvíjí zvláštní eh, zástupce pro lidská práva OSN. Já se omlouvám, já přejdu do angličtiny, snad to bude rychlejší. Další část textu předkládá konkrétní opatření pro ochranu demokracie a lidských práv. My jsme chtěli změnit tento název tak, aby bylo jednodušší se orientovat v nejdůležitějších bodech. První odstavec, ten hovoří o demokratickém řízení a umožnění prostoru pro občanskou společnost, pak je zde přístup EU ke konfliktům a případům porušování lidských práv. 17. odstavec, tady je problém beztrestnosti, o tom jsme slyšeli, jak je důležité řešit otázku beztrestnosti když jsme hovořili s laureáty eh, Sacharovovy ceny, tak se toto téma objevilo. A pak je zde odstavec 18, tady se hovoří o Mezinárodním trestním soudu i o tom laureáti hovořili a o nutnosti hledat eh, přístup k mezinárodní spravedlnosti a prostředkům zajištění mezinárodní spravedlnosti. 19. odstavec hovoří o Eh, seznamech a další název je zastánci lidských práv, pak je zde neocenitelná role zastánců lidských práv. 21. odstavec hovoří o genderové rovnosti, 22. o právech dítěte, 23. o právech osob s postižením a 24. odstavec hovoří o náboženských svobodách, o svobodě náboženství a víry. Už jsem skoro u konce. Další eh, obchod a lidská práva. Zde máme dva odstavce na téma činnosti společnosti, že společnosti musí fungovat v souladu s mezinárodním právem a lidskými právy. Zde se hovoří o principech eh, z hlavních směrů EU. Další odstavec G- GSP plus preferenční systém. Další odstavec nové technologie a lidská práva. Názvy odstavců. Pak je zde příspěvek nových technologií v případě eh, sledování osob a boje proti falešným informacím. Pak jsou zde migranti a uprchlíci, zde je třeba řešit příčiny migračních toků, ani není potřeba uvádět příklady a hovoří se zde o programu OSN 2030. Demokratická podpora je další název kapitoly zde se hovoří o tom, že EU musí dále podporovat demokratizaci a soustředit se na zasazení Evropské unie v, ve východním a jižním sousedství tak, aby docházelo k dalším podpoře lidských práv a demokratických svobod. Poslední odstavec hovoří o další podpoře EU e, pro zajištění svobodných voleb. Já jsem se to snažila rychle přečíst. Děkuji, děkuji. Omlouvám se, že vás tak honím. To je samozřejmě velmi důležitá zpráva. Já teď dám slovo našim stínovým zpravodajům. Máme zde pana Kocelína za socialisty. Ano. Budu velice stručný. Já eh, souhlasím s většinou toho, co řekla zpravodajka. A budeme spolupracovat, eh, stejně jako s dalšími stínovými zpravodaji. A než eh, přistoupím k meritu věci, tak musím říci, že eh, tady máme tu výroční zpráv, která je přijímána ale s dvouletým spožděním. Tím se v podstatě i podkopává důvěryhodnost našeho parlamentu. A tento sklus je způsobeno i kvůli průtahům v radě, i v parlamentu zde. A takže já si myslím, proto je třeba apelovat eh, nad podvýbor, i, eh, tedy aby mm, mm, se vedly intenzivněji ta jednání s radou a s komisí, aby mm, v podstatě příští výroční zpráva o stavu lidských práv byla přijata aspoň rok poté, Eh, aby se zvýšila důvěryhodnost této zprávy. Teď pokud jde o eh, obsah toho návrhu, já myslím, že to je dobrý základ pro jednání, ukazuje to, že ta kvalita těch témat je vysoká, jak řekla zpravodajka, a především jsem spokojen, že zde jsou odkazy explicitní mm, eh, odkazy na obchodní dohody a ty klauzule lidských práv, které v nich jsou obsaženy. I minulý rok podvýbor druhá organizovali konferenci, kde se hovořili, že je třeba skoncovat s klimatem, e, s takovým ovzduším beztrestnosti pro ty, kteří porušují lidská práva a především podvýbor druhá musí dát větší viditelnost mm, těmto nástrojům, skutečným evropským nástrojům boje proti beztrestnosti a tak, abychom je třeba, ještě aby to bylo jasné, tak chci e, Eh, říci, že předložím pozměňovací návrhy, které se týkají při, především LGBTI a především se zaměřím na lidská práva, eh, tedy um, um, osoby sídlených po celém světě, potom i um, se budu, myslím, že je třeba posílit i posílit otázku migrace, zmínit tam více otázku migrace, když zpravodajka to tam má, protože to je skutečně velká výzva naší doby. A u těch ostatních témat, eh, jak jsem již říkal, tak eh, já připravím pozměňovací návrhy eh, za SAD. A nakonec, teď už jsem skončil, jak jsem řekl, budu stručný. Zpráva o lidských právech nejenom, že je jedním z nejdůležitějších dokumentů, eh, pokud jde o eh, kontext OSN, je to ale i příležitost, aby Evropa vyslala jasný signál celému světu, eh, protože zde Evropská unie musí Eh, eh, hrát aktivnější roli a musí i eh, snažit se prosazovat lidská práva, především bez vyjednávání o lidských právech, když vyjednává obchodní dohody. Jak jsem řekla, je to velká výzva moderní doby a je třeba, abychom, aby Evropská unie snažila se posilovat svoji roli v tomto, aby garantovala, že bude více přítomná na celém světě, že bude odhodlanější a více viditelná na celém světě. Děkuji. Grazie, signora Cozzolini. Děkuji, pane Cozzolino. Pan Gurenc zde eh, není, ani někdo jiný za Renew Europe, takže teď dám slovo paní Haně Neumann za zelené. Děkuji. Já chci poděkovat Izabel a EPP za tento návrh zprávy. Chci také říci, že sdílím tedy poznámky pana Kozolína, co se týče vhodného načasování této zprávy, takže se nám podaří najít řešení pro příští rok. My jako zelení se domníváme, že tento návrh zprávy je skvělým podkladem pro finální zprávu a sdílíme s radostí hlavní linii návrhu zprávy. Přijdeme s řadou pozměňovacích návrhů, což asi nepřekvapí e, v určitých oblastech. Zvláště chceme rozšířit aspekty, které se týkají politiky EU v oblasti lidských práv, akční plán pro lidská práva, nově zvolen, zvoleného evropského představitele pro zástupce pro lidská práva. Chceme je podpořit v jejich každodenní správ, e, práci a chceme také Eh, zavést určité, eh, určité eh, obsahy, které se týkají práv domorodých obyvatel a jejich životního prostředí a také mezinárodního humanitárního práva a, a také spojení mezi dohledem a lidskými práva, právy. Těšíme se na naši debatu na touto zprávou a také chceme vyzvat organizace občanské společnosti, aby se s námi spojili, co se týče jejich názorů na tento návrh zprávy. Jak už bylo řečeno, lhůta pro pozměňovací návrhy je 22. října. Bylo by dobré, kdybyste se s námi spojili do té doby, protože nám běží paralelně určité interní procesy. Jsem si jistá, že zpráva bude ve finále o něco eh, delší, ale děkuji již teď za eh, tento ambiciozní návrh. Děkuji paní Neumann. Pana Karského za EKR zde nevidím. Je zde někdo, kdo chce za EKR promluvit? Jestliže ne, tak dám slovo panu Krespovi, nebo dala bych mu slovo, ale ani jeho nevidím. Je tady někdo jiný za GUE, kdo by rád promluvil? takže to nám ušetří trochu času a někdo zajde, Ne? Chce někdo další z poslanců si vzít slovo? Jestliže ne, dám slovo zástupci ESVČ, to je paní Luisa Ra- Ra- Rage. Děkuji. Já chci poděkovat zpravodajce za tuto velice užitečnou zprávu a chci využít této příležitosti, abych se vyjádřila k některým aspektům zmíněných ve zprávě a zareagovat na některé otázky, které zazněly. Výroční zpráva Evropského parlamentu eh, navazuje na výroční zprávu schvalovanou Radou pro zahraniční věci. Co se týče eh, načasování schvalování, eh, pan Kocelino. Ardo. In effetti, eh, no, takže pan Kocolino hovořil o tom, že vždycky tu zprávu máme dva roky až poté, tedy ex post. A my jsme rádi vůbec, že se nám podařilo, že rada to přijala 13. března, tedy vlastně již na jaře následujícího roku a e, takže mm, pokud jde o příští léta, tak se budeme snažit to zachovat stejně, stejnou strukturu a i zde mm, se budeme snažit, snažit, abychom vždycky tu zprávu měli tedy tentokrát na jaře 2020. A pokud jde o ty různé body, eh, o kterých... Body, které zazněly v té zprávě, a hovořili o nich i poslanci, kteří si vzali slovo. My silně podporujeme výzvu pro zapojení otázky lidských práv do všech politik, včetně lidských práv, ne pouze jako debata s partnery eh, eh, z třetích zemí, ale v rámci debat, eh, co se týče ekonomického eh, dialogu, politického dialogu, v jakékoliv formě spolupráce s našimi partnery. Potom eh, k beztrestnosti a Mezinárodnímu trestnímu soudu. Potvrzuji, že ICC je úhelným kamenem globálního systému mezinárodní spravedlnosti. Provádíme Eh, pravidelná setkání, eh, co se týče aktualizace římského statutu. Eh, pomáháme ICC v dialogu o lidských právech při setkáních s třetími zeměmi a také projednáváme otázky s ICC v bilaterálních dohodách. Také víte, že mandát E, e, UNHCR pro lidská práva se také více teď e, zaměřuje na mezinárodní trestní spravedlnost a mezinárodní humanitární právo. Co se týče obhájců lidských práv, je zde konkrétní návrh v té zprávě, která, který se týká usnadnění vydávání víz. To také patří k našim pokynům týkajícím se obhájců lidských práv Eh, které byly přepracovány v roce 2008 a jsou součástí veřejného dokumentu. My se snažíme usnadňovat eh, dočasný útolek a vydávat víza obhájcům lidských práv. To je jedno z opatření, které je potřeba schválit, co se týče pomoci obhájcům lidských práv a velice pečlivě to zvažujeme v kontextu některých zemích. Práva dítěte, já se řídím strukturou eh, zprávy, tak jak ji vypracovala zpravodajka. Takže práva dítěte, tady je konkrétní odkaz na možnost uspořádat konferenci o právech dítěte eh, v, eh, v náročném prostředí. My hovoříme o této možnosti eh, i eh, s kolegy z komise a z Evropského parlamentu. Rádi bychom eh, lépe pochopili detailní rámec takové iniciativy a hovoří se i o právech dítěte na multilaterálních fórech, zvláště vlastně proběhla celodenní debata na Radě pro lidská práva, to je iniciativa, kterou, eh, které, které se podujal třetí výbor v New Yorku letos. A zaměřujeme se tam zvláště na děti bez rodičů a potom je tam třídenní eh, událost, která se zabývá eh, právě dítěte, kterou organizuje Evropská komise. To tedy doplňuje, doplní ty probíhající iniciativy. Co se týče svobody náboženství a vyznání, zpráva hovoří o platformě, která by umožnila občanské společnosti a náboženským vůdcům komunikovat. Tady připomínám veřejnou konferenci o eh, náboženství a společnosti, která kterou 6. září uspořádala eh, paní eh, místopředsedkyně Mogherini, která na to velice dobře reaguje. A připomínám také existenci istanbulského procesu. A další kolo bude zorganizováno v listopadu. Nové technologie a lidská práva plně souhlasím eh, s tím, že je potřeba věnovat více pozornosti této nové výzvě. Je to pro nás i příležitost a budeme pečlivě tuto oblast sledovat v naší práci při přípravě nového akčního plánu v oblasti lidských práv a demokracie, jak také řekla paní Neumann. co se týče zaměření se na domorodce a jejich životní prostředí. Uvádíte vy i ve zprávě se praví, že loni Evropský parlament poprvé eh, zorganizoval Týden pro lidská práva ve souvislosti s výročím Univerzální deklarace, Všeobecné deklarace lidských práv a to bylo spojeno s fórem nevládních organizací, které vlastně umožňuje komunikovat eh, občansk, občanským organizacím z celého světa. Takové fórum se letos odehraje v prosinci a bude se zaměřovat na životní prostředí a obhájce lidských práv. Už o tom hovoříme s kolegy z Evropského parlamentu a počítáme s vaším zapojením, takže to je zcela jasné zaměření naší práce. Je to nové téma a zvlášť v souvislosti s obhájci lidských práv je to obtížný problém, a ti nejohroženější obhájci lidských práv eh, jsou ti, kteří se zabývají eh, ochranou životního prostředí, zabíráním půdy a tak dále. Takže v reakci na tento první eh, návrh chci říci, že budeme plně k dispozici pro další debaty a těšíme se na včasné schválení příští rok této zprávy. Děkuji. Máme zde eh, zástupce komise. Jestliže ne, dám slovo zpátky paní Vizeler eh, k závěrečným poznámkám. Chci jenom říci, že vám velice děkuji za veškeré ty vstupy. A jestliže zpráva je momentálně pouze tak krátká, jaká je, tak tak je to vlastně díky tomu prostoru, které, které, který, který jsme měli. Jinak by totiž ten návrh zprávy byl mnohem, mnohem delší. Já se upřímně těším na práci se všemi, kdo jsou ochotni e, se e, na této práci podílet a věřím, že e, ta práce bude probíhat dobře. Děkuji vám všem. Děkuji, děkuji také za stručnost. Tím jsme se, se nám dopad, podařilo dohnat eh, čas. Děkuji vám za pozornost a za přítomnost. Myslím, že toto bylo velice dojemné a užitečné zasedání. Teď následuje eh, zasedání in camera, zasedání koordinátorů. Ti, kdo zde nemají být, prosím, odejděte ze sálu.